Milé kolegyně a milí kolegové, já vás vítám na poslední části schůze našeho výboru. Všichni, kde jež byli dnes dopoledne při našem hlasovacím maratonu, si, ještě, si jistě odpočinuli, posílili se a mají opět energii pro velice důležité téma, totiž pro návrh směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních. Spravodaj je pan Karl Heinz Florenc, odvedl velice dobrou práci, máme kompromisy a můžeme nyní hned začít s kompromisem číslo jedna a já se ptám, kdo je pro. Kdo je pro kompromis číslo jedna? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Dále. Konsolidovaný návrh číslo 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromis 3. Pro? Proti? zdrželi se, schváleno. Konzolidovaný návrh číslo 2 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pak máme kompromis 4. Kdo je pro kompromis 4? Proti? Zdrželi se? Také schváleno. A pak máme jednotlivá hlasování číslo 58. Paní Vils pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. Číslo 60. Todorov Panajotov pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. Je, je nějaký návrh k pořadu jednání? Nezapomněli jste dát hlasovat o pozměňovacím návrhu číslo 59? Ten bohužel odpadá, protože jsme schválili 58. Ano, ta byla schválená. Pak celá řada pozměňovacích návrhů odpadá a my jsme u článku 2, odstavec 4, číslo 10, pravodaj. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Dále. 75 Odeste do si pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 76 pro proti, zdrželi se, schváleno. 79 pro, identický s 80, tedy pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 82 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 81 pro, Proti? Ověříme to. Takže 81. ověřujeme. Máme ze skupiny SAD dva o dva navíc. O jednoho navíc z SAD. stále jeden přebývá. Teď je to v pořádku. Takže 33 ku 23. Takže jsme u čísla 84 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 83 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 85 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 86 bylo staženo, 87 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 88 bylo staženo, 12 pro, proti, zdrželi se, Schváleno. Devadesát jedna pro. Proti. Drželi se. Zamítnuto. 92 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 93 pro. Proti zdrželi se, zamítnuto. 94 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 96 a 97, je to identické pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 58, 99 a 100 jsou shodné. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 101 a 102 jsou také shodné. Pro, proti, zdrželi se, také zamítnuto. 103 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Dále máme 108. Resterosi pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 118. Sirpa kN pro. Proti. Zdrželi se. Ověříme to. 118. Hlasování je u konce. Je to jasně pro, tedy schváleno. Ani jsme článek 6, paragraf 1, eh, 125, Palajotov. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Uděláme velký skok a jsme u článku 7, odstavec 1 až neb Schnellhardt, 140, kde je pro 140. Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Dále článek 8, odstavec 2a, Sabine Wills, 156. Kdo je pro 150? Tedy promiňte 165, kde je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 167 je? pro, proti, zdrželi se, schváleno. 20 z pana zpravodaje pro, proti, zdrželi se, schváleno. 170 Chris Davis pro, proti, zdrželi se, schváleno. 171 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 21 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 172 pro, proti, zdrželi se, Zamítnuto. 187 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Sto osmdesát devět pro, proti, zdrželi se, schváleno. 192 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Takže budeme ověřovat 192. S SAD a s ECR máme o jednoho navíc, nyní stále ze skupiny ECR jeden přebývá, stále ještě přebývá, nyní je to v pořádku. Schváleno 31 pro 27 proti. Sto devadesát tři pro, proti, zdrželi se, Ověříme. 193. Ukončuji hlasování. Velice těsně to bylo přijato. 194 pro, proti, Zdrželi se? Ověříme. 194. Ukončuje hlasování. Zamítnuto. 202 pro. Zdrželi se schváleno. Dvěstě jedna. Dvěstě jedna. Pro. Je to kakis. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 204. Chris Davis pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 205. Lepáš. Pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 211 a 207, Dej de Lange, kdo je pro? Proti? Ověříme. 211, 207. ze skupiny EPP, máme o jednoho navíc. Ukončuji hlasování. 35 ku 25 schváleno. 210. Weisgerber a Kramer pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 28 pro. Proti? Drželi se? Schváleno. Dvěstě Dvěstě osmnáct. Krostecují. Pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. 219. Kirling. pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 220. Pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 221. Pro proti, zdrželi se, schváleno. 222, 242 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 223. Kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 29 zpravodaje pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 30 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 224 pro. Proti zdrželi se, zamítnuto. 31 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 229 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 230 proti, pro, proti, zdržte schváleno. D 230 a 240 identické. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 231. Schnellhardt pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 232. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 234. Pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 233. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 235 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Identické. 236, 237, 238 a 239 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 241 pro, proti, zdrželi se, Zamítnuto. 33 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 34 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 243 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 244 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 245 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 246 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 247 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 248 pro, proti, strželi se. Také schváleno, celou sérii jsme schválili. Všechny Davise jsme schválili, takže jdeme dál. 250. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 249. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 251. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Také schváleno. Nyní se dostáváme přílohám 203 a 50 Demopulus, Tremopulus kde pro, proti, zdrželi se přijato, 254 Fjellner, kdo pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 255 pro, proti, zdrželi se také zamítnuto, Číslo 38. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 256. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 257. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 258. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 259 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 260. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Schváleno. 261 pro. Proti. Zdrželi se. Také přijato. Takže opět další série. Řec, z Řecka nikdo nereaguje? Takže pokračujeme číslem 40. Kdo je pro? Proti? Strželi se? Schváleno. 263 a 41 oddělené hlasování. Takže první část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pokračujeme číslem 263 A a B. Druhý díl. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 263 část C. Kdo je pro? Proti? Schváleno. 41 část B. Kdo je pro? Ne, to odpadá. Takže dostáváme se k úvodním ustanovením. ustanovení 7, pozměňovací návrh 42, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 43, pro, proti, zdrželi se, také schváleno. 46, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 48 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 47, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 49 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 52, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto číslo 50. Ano, 50. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Číslo 3. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 51. Pro? Proti?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 Máme o jednoho poslance SAD navíc, takže hlasování je uzavřeno, 54 pro, jeden proti, tři se zdrželi. Druhé hlasování o návrhu usnesení. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 51 pro, 1 proti, 3 se zdrželi, takže blahopřeji zpravodaji Karl Heinze Florencovi. Blahopře, blahopřeji také všem stínovým zpravodajům, kteří spolupracovali a sekretariátu, který vše dobře připravil. Nyní se dostáváme k dalšímu bodu našeho pořadu jednání. Ještě jsme neskončili. Čeká nás nyní výměna názorů o plošině Deepwater Horizon. Jedná se o ropnou skvrnu v Mexickém zálivu. Takže plošina Deep Water Horizon, ropná skvrna v Mexickém zálivu. Všichni, kteří se chtějí ještě dále věnovat odpadním elektrickým zařízením, prosím, pokračujte v debatě mimo sál. okay. Yes, yes. Wonderful. PPE, are you clear? So, dann würde ich. Takže dám slovo panu Richardu Zébrovi. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych poblahopřát zpravodaji za ten jednoznačný výsledek tohoto hlasování. Máme nyní eh, poměrně naléhavý ekologický problém, který není přímo před našimi dveřmi, ale je významný pro životní prostředí eh, v moři a v mořích. Jistě jste všichni eh, viděli ty záběry z Mexického zálivu, které k nám denně dorážejí. Měli bychom se nyní věnovat výměrně eh, názorů, eh, jak řešit eh, tuto situaci. Při výbuchu plošiny došlo, přišlo život 11 lidí a myslím, že bychom se měli věnovat diskusi těžby nejenom ropy, ale i dalších paliv a hovořit také o rámcových eh, podmínkách, které a rámco, vlastně rámcových pravidlech eh, a bezpečnostních opatření. Eh, pokud jde o zákonné požadavky, tak v USA se zdají být volnější než v Evropské unii měli bychom se věnovat také tomu, jak tyto podmínky v Evropě ještě zlepšit. A e, druhé téma je e, úhrada škod. Koncern BP se zavázal k tomu, že e, nahradí ušlý zisk. Je to určitě projev dobré vůle, ale je také řešit, je potřeba řešit ty právní otázky spojené s odškodněním obětí této ekologické katastrofy. Ty dopady jsou opravdu velice závažné a jsou provázeny samozřejmě také hospodářskými eh, škodami. Musíme také uvažovat o tom, k čemu dojde při rozšíření této eh, skvrny je možné, že golfský proud a další proudy přinesou tuto skvrnu až k evropským břehům. To je další aspekt, který by se měl stát předmětem naší diskuse. Jakožto výbor pro životní prostředí eh, bychom eh, měli možná přepravit usnesení pro příští plenární zasedání protože eh, tato otázka se týká energetického sektoru a myslím si, že bychom měli přispět svým názorem k, tomuto, k, této, k této problematice. Děkuji, pane Sebre. Je tady řada otázek na komisi, takže navrhuji, eh, aby, si, eh, aby se ujal slovo Jan Panik z DG Energy a aby zodpověděl na které z otázek, které tady zazněly. Pane Paneko, máte slovo. Dobré odpoledne vám všem a děkuji, pane předsedo. Nejprve bych rád poděkoval výboru pro životní prostředí za to, že zařadil tento bod na pořad jednání. Rád bych připomněl, že ve Štrasburku na plném zasedání byl uh, můj komisař, eh, kdy hovořil o krocích komise, které uh, podnikla po tomto neštěstí v Mexiku a vyzval také parlament k úzké spolupráci s komisí. Hodnotíme vysoce kladně možnost vyměnit si s vámi názory a ten dialog bude nepochybně pokračovat a pokusíme se dobrat praktických závěrů. Myslím, že není potřeba eh, to připomínat, ale eh, je dobré eh, říct, že soucítíme s obětmi, obětmi tohoto ekologického, této ekologického neštěstí. Sledujeme, jak se situace vyvíjí a zvažujeme, jak řešit následky. Tolik úvodem. Myslím si, že Eh, pojmout toto téma mohu nejlépe tak, že vám dám přehled akcí, které komise zatím podnikla a které chce podniknout jak uvnitř v rámci svých služeb, ale také rovněž navenek eh, eh, vzhledem k ostatním evropským institucím, ale také vůči ostatním zainteresovaným subjektům vně i uvnitř Evropské unie. Dovolte pár komentářů k situaci v Mexickém zálivu jako takové. Především je potřeba říct, že jsme si vědomi toho, že tato pohroma nadále pokračuje. Vyšetřování, které bylo započato ze strany amerických úřadů, ale také ze strany různých eh, institutů, eh, pokračuje. Zatím nebyla zjištěna ta prvotní příčina. To musíme mít na paměti pokud uvažujeme o tom, jaké nejvhodnější akce podniknout v odpovědi na eh, toto neštěstí. Za druhé, existují rozdíly mezi eh, tím, jak se provozuje těžba roky v, ropy v Mexickém zálivu a v eh, evropských vodách. hloubka, ze které se těží ropa v evropských vodách, je mnohem menší ve srovnání s těm hloubkám, eh, kde operovala plošina Deepwater Horizon. Tolik informace z tohoto odvětví a ve členských státech byly poskytovány eh, kvalitní informace Víme, že v Severním moři se eh, těží ropa asi z eh, hloubky 100 až 200 metrů. Ano, jsou také hlubší vrty, respektive vrty ve větších eh, hloubkách, ale vzhledem k, k těm hloubkám, kde operovala Deepwater Horizon, je to pouze poloviční hodnota. Musíme ocenit transparentnost těchto informací. ty eh, eh, podmínky, ve kterých se eh, těží ropa u nás, jsou srovnatelné s těmi podmínkami i jinde na světě. Jsou tam vysoké teploty, vysoké tlaky, ale je důležité uvědomit si, že ty naše vrty jsou v hloubkách, které umožňují, ehm, které umožňují používání Eh, lidmi řízených eh, zařízení, eh, což není případ Mexického zálivu, kde jsou všechno, všechny přístroje řízeny dálkově, všechna zařízení jsou řízena dálkově, vzhledem právě k těm podmínkám, vysokým tlakům a podobně. Takže jsou tady rozdíly. Nicméně jsme sáhli k akcím velice záhy poté, Eh, kdy vyšla najevo závažnost eh, této ekologické katastrofy. Začala se revidovat eh, příslušná legislativa, došlo k, k přeskoumávání veškerých pravidel a předpisů pro těžbu ropy na moři jsou tady také národní legislativy a tato legislativa pokrývá aspekty, jako je technická, provozní bezpečnost, ochrana pracovníků, otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a rovněž ochrana životního prostředí, e, prevence e, škod, prevence ropných úniků a je zde také legislativa, která e, upravuje zodpovědnost pro provoz i pro likvidace následků. Musíme však zajistit, aby tato legislativa na úrovni EU byla eh, komplexní, aby pokrývala všechny alternativy. Nyní jsme v, eh, ve fázi přeskumu v polovině období a ti, kdo mají na starosti kontrolu AKY, eh, nyní sledují, jaké předpisy je potřeba změnit. Nyní pod ob, tom úvodním období um, provádíme koordinované akce eh, v rozsahu, který bude potřeba z hlediska přijímání nové e, legislativy. Ta vyšetřování pokračují. Takže zatím um, e, čekáme, e, co ta vyšetřování přinese. A pokud bude potřeba Eh, přijmout nějaká opatření na základě zjištění té prvotní příčiny. Samozřejmě eh, na tom budeme pracovat. Také jsme prověřili eh, mechanismy reakce na úrovni EU a stejně jako v případě legislativy, tak jsou tady opatření na straně e, na úrovni EU i na úrovni, i na úrovni členských států. Disponujeme nástroji, které představují přidanou hodnotu činnostem v členských státech, prováděných v členských státech. Eh, máme speciální agenturu, je to eh, agentura EMSA pro bezpečnost eh, v oblasti činnosti na moři. A tato agentura disponuje nástroji, které lze použít pro likvidaci následků eh, havarií ropných plošek. Máme také, máme také eh, mechanismy na ochranu eh, civilního obyvatelstva a tyto mechanismy nám umožňují efektivní využív- výměnu informací na úrovni EU. Takže tolik vnitřní akce. Provádíme však také akce mimo komisi. Samozřejmě eh, chceme prověřit eh, veškerou legislativu, abychom věděli, eh, zda je všechno v pořádku. Nicméně jakýkoliv regulační rámec nám nemůže do budoucna zajistit 100% bezpečnost. Jakýkoliv regulační rámec je dobrý pouze do té míry, jak fungují mechanismy, které tento mechanismus předpokládá je také důležité, jak přistupují další aktéři k provádění příslušných opatření. Nyní jsme vstoupili do uh, intenzivnějšího dialogu s průmyslovými podniky. Eh, komise a komisařka Georgieva se setkala s, se zástupci uh, těžařských společností 11. května a byla tam řada otázek eh, ústních i písemných a eh, šlo o to získat záruky toho, že eh, těžařské společnosti jsou ochotny přijmout veškerá opatření potřebná k minimalizaci, k minimalizaci rizik, tak aby nedošlo k ohrožení životního prostředí v Evropě. 14. července se komise sejde opět se zástupci těžařských společností a um, přeskoumá odpovědi, které ze, ze strany eh, těžařských společností eh, byly zodpovězeny. Ta situace se eh, vyvíjí rychle, to znamená, že je potřeba tento proces výměny informací zrychlit a budeme pokračovat v dialogu se zástupci tohoto průmyslu. Eh, také vyjednáváme s národními regulátory. První setkání bude tý, eh, v pátek tento týden a o několik týdnů později se setkáme se švič, s vysokými představiteli regulačních orgánů. Bude se hovořit o regulačních orgánech eh, v rámci jednotlivých národních vlád a o potřebných zlepšeních, které je potřeba přijmout k dalšímu zlepšení úrovně bezpečnosti a především o to, a jde především o to, aby regulátoři byli v vozovkách bělí. A v neposlední řadě dovolte tuto poznámku. Bezpečnost eh, eh, těžby ropy na moři eh, se stává středobodem pozornosti v rámci naší činnosti Ne vždycky, to bylo, eh, ne vždycky tomu bylo tak. My jsme viděli ty negativní dopady těžby ropy spíše z jiných částí toho řetězce, třeba to byly havárie tankerů a podobně. Nyní se však musíme opět eh, zaměřit na tu bezpečnost těžby ropy eh, na moři. Je to obsah diskusí Eh, na úrovni EU a nyní se chystá tzv. Berlínské fórum, což je platforma pro dialog eh, jednotlivých zainteresovaných subjektů, eh, který vede DG Energy. Diskutuje se tam bezpečnost těžby paliv, fosilních paliv a další součástí našich diskusí je dialog se Spojenými státy, Kanadou či Ruskem. Na pořad svého jednání také jsme zařadili multilaterální eh, dialog se zeměmi e OPEC. Eh, nyní v pondělí se bude jednat právě se zástupci OPECu. Pak je také Rada pro spolupráci v zálivu. S nimi také budeme jednat a rovněž budeme jednat v rámci fóra G20. Takže to bylo také stručné shrnutí eh, naší činnosti. Jak z pohledu legislativních eh, aktů, eh, kdy se vlastně snažíme zajistit, aby byly k dispozici veškeré legislativní nástroje, i z pohledu akcí. Jak už jsem řekl, pokud jde o legislativní akce ze strany komise, tak eh, předtím, než budeme vědět primární příčiny této ekologické katastrofy, tak nemůžeme rozhodnout o tom, jaký regulační námec vytvořit a jaké předpisy kontrolovat. Eh, nicméně jsme dospěli k závěru, že možná ne všechny legislativní eh, nástroje jsou jasné a je v případě, že zjistíme, že některý zákon je potřeba přepracovat, tak samozřejmě podnikneme bezodkladnou, bezodkladnou akci. Děkuji. Mm, panu představiči, panu... Děkuji. A nyní pan Kryton Arsenis, který se vyjádří jako první v rozpravě a pak po něm bude nasledovat Colin Lepáš. Zdá se, že tato katastrofa je bez konce a že plošina, že byla postavena eh, s poměrně, využitím poměrně nové technologie v roce 2001. Já nevidím, kolik máme plošin v evropských teritoriálních vodách. Komise by mohla mít takové číslo. Zdá se, že je to kolem 400 a ve světě od roku 2001 do roku 2007 jsme měli 1443 havárií, které vedly k úmrtí několika desítek lidí a také k únikům ropy. Máme také případ eh, úmrtí asi 60, 167 lidí v, ve Skotsku od roku 1981 platí ve Spojených státech zákaz eh, eh, těch hloubkových ropných vrtů v 25% pobřežních vod. A já se chci zeptat komise a také probrat s ostatními kolegy, zda se komise zamýšlela nad evropským zákazem eh, vrtů, které jsou offshore, které jsou v moři, protože nemůžeme přijmout opatření, dokud nebudeme znát jasné příčiny. Protože k takovýmto haváriím dochází tolikrát, mnoho z nich každý rok. Vidíme, že je to problematické celkově v tomto odvětví a musíme přijmout opatření. Také eh, vzhledem obrovským dopadům té poslední katastrofy. Děkuji. Paní Korin Lepáš. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že je to téma, které je opravdu velice důležité. Jsem ráda, pan pane zástupce generálního ředitelství pro energetiku. Jsem ráda, že generální ředitelství pro životní prostředí eh, se zapojilo do této diskuze, protože to téma se netýká pouze ropných plošin, ale také dopadu na životní prostředí a na další hospodářské činnosti. Myslím si, že bychom měli při našich úvahách zohlednit tři úrovně. Za prvé, zákonodárství pro povolování. Zde bohužel nestílím vaše nadšení v tom směru, že máme velké množství evropských eh, zákonů, které jsou uplatňovány. Tak tomu bohužel není. Když se podíváme eh, na eh, ten balíček, který se týkal lodě Erika, to také e, vlastně se na to nedá uplatnit. Celá řada další věcí se na to rovněž nedá uplatnit, proto bychom neměli čekat na nějaké důsledky. V podstatě víme, co se děje. V podstatě víme, co se děje, takže netřeba čekat na konec vyšetřování. Proto si myslím, že by bylo dobré mít již nyní nějaký plán a nepokulhávat vždy za děním. Myslím si, že se neustále použi- poučujeme z minulosti a vůbec ni- nepřemýšlíme na to spíš, jakým způsobem utvářet naši budoucnost. Proto si myslím, že potřebujeme evropské zákonodářství, které bude opravdu v této oblasti uplatňováno. To bychom si měli nyní rozmyslet. Ve většině případů je to totiž národní zákonodárství, například norské nebo anglosaské a tak dále. To se týká toho povolování. A druhá věc je ta odpovědnost. To je samozřejmě velmi důležitá otázka. V USA se k tomu přistupuje, jinak než v Evropě. A to je ovšem něco, co ovlivňuje to vlastní ekonomické chování. Pokud opravdu vám hrozí, že budete pohnán k odpovědnosti, co se týká například ničení životního prostředí, a když je to spojeno s vysokými ekonomickými riziky, tak samozřejmě přistoupíte ke všem odpovídajícím opatřením. Pokud vám ovšem nic takového nebrozí, tak eh, se jakožto ekonomický subjekt prostě o životní prostředí starat nebudete. A další věc, fond, ano, to by bylo možné vzít v úvahu, ale pouze pod podmínkou, že nedojde k tomu, že jednotlivé hospodářské subjekty potom nebudou mít odpovědnost, pokud dojde k využití fondu. Protože to by bylo pouze takový stroj, který by vedl k tomu, že by se hospodářské subjekty chovaly přesně tak, jak to udělala BP v Mexiku. A třetí otázka, to je otázka kontrol. Jistě je velice pěkné, když máme na papíře různé druhy kontrol. Někdo říkal, že americké kontroly jsou velice přízné, já o tom nejsem až tak přesvědčena. Vypadá to tak, že pan prezident Obama ještě tři týdny před tímto incidentem měl záměr ty kontroly zostřit, ale ropný průmysl se proti tomu bránil, říkal, že všechno je v nejlepším pořádku a že ta přísná pravidla vůbec nejsou potřeba. Takže bychom si spíš měli klást otázku, jak vlastně vypadají ty kontroly přímo na místě. A další věc, to je taková globální otázka, co uděláme pro to, abychom se mm, jaksi pohli ve směru pryč od této společnosti závislé na ropě. Dobře víme, že rezervy, pozemní rezervy se pomalu vyčerpávají, proto tedy děláme ty vrty na moři, dále chceme využívat i dechtové písky. To všechno vede k dalším dopadům na životní prostředí a proto bychom si opravdu měli rozmyslet, jakým způsobem se nám podaří přestat býti závislými na ropě. A situace v Mexickém zálivu nás k tomu přímo vyzývá, protože i ty ekonomické náklady na tu katastrofu jsou obrovské, je to až 19 miliard dolarů, dokonce až někdy se říká 49 miliard dolarů, takže to jsou opravdu obrovské sumy. Tam Jde vůbec o to, zda BP to zaplatí, protože zatím to vypadá, že je obtížné mít ten fond s těmi 20 miliardami, pak se hovoří o částce 50 miliard dolarů a můžeme si klást otázku, jaký dopad to bude mít na celkový ropný průmysl. Jistě. Ropný průmysl eh, asi bude ochotný zařídit ten fond. Takový fond máme také pro havárie lodí. V tom případě ovšem by si ropný průmysl mohl myslet, že již neodpovídá za finanční rizika, která se bojí s takovýmito incidenty, protože si myslí, že pokud bude existovat fond, tak se to prostě zaplatí z toho fondu a až do určité výše vlastně budou oběti odškodňovány z tohoto zdroje. Zítra máme slyšení od 16 od 15.30 do 16 a budeme tam také moci přivítat zástupce GŘ pro energetiku, zástupce ropných společností a ne vládních organizací a budeme přesně hovořit o této věci, totiž o aktuální stavu zákonodárství, o možnostech kontroly, o tom, jak potírat, jak bojovat proti tomu znečištění a jaké možnosti máme současně v Evropě. Děkuji vám a nyní pan Barstas a pak paní Michel děkuji. Nemohu než souhlasit eh, s tím, co řekla Corinne Lepage. Myslím, že to byla jasná prezentace těch obav, které nám leží na srdci. Mně se zdá, že krize může mít očistný účinek. A tato pohroma, již jsme svědky v Mexickém zálivu, nám může dát mnohá poučení. První z nich je, že ropné společnosti nepovažují bezpečnost za něco základního. Oni raději prostě vrtají hlouběji a bezpečnost neberou berou na lehkou váhu. Kdybychom to měli k něčemu přirovnat, tak takové zajímavé srovnání, že ropné společnosti vynaložily 39 miliard dolarů při hledání nových ropných rezerv a pouze 20 milionů na výzkum a rozvoj v oblasti bezpečnosti. A tyto údaje hovoří sami za sebe. Já chci položit tu, tento dotaz. Zvažuje komise, že by vyvodila nějaké poučení z toho, co se stalo ve Spojených státech a hodlá komise vést nezávislý výzkum o bezpečnosti ropných plošin v evropských vodách? Myslím, že by bylo velmi užitečné mít skutečně nezávislý výzkum. V úvodu komise řekla, že máme celou řadu legislativních aktů. V tom souhlasím s Corinne Lepáš, ale většina této legislativy vznikla po katastrofě Erika Prestige a to znamená, že se týká znečištění moře z tankerů, nikoli však z ropných vrtů. Nebylo by vhodné, aby nám komise přislíbila, že předloží Evropskému parlamentu jakýsi přehled veškeré legislativy, která se vztahuje i na rovné plošiny, 7. července v 9 hodin se to bude řešit na plenárním zasedání. A kdyby to komise mohla předložit, pak by poslanci a poslankyně přesně věděli, o jakou legislativu vlastně jde. To by byl dobrý výchozí bod naší, naší analýzy. Zástupce eh, komise tady hovořil o EMSE, Evropské agentuře pro bezpečnost na moři. To je důležitá agentura, Lisabonu, eh, má celou, disponuje obrovskou expertízou, ale když se na tuto agenturu podíváme zblízka, vidíme, že vznikla jako následný krok po eh, katastrofách, eh, které tedy byly způsobeny loděmi, tankery. A záležitost znečištění z ropných plošin vůbec není pokryta. Uvědomuje si komise, že rozsah působnosti musí být rozšířen tak, aby zaměstnanci agentury mohli uplatnit svou expertizu i na znečištění eh, z statických ropných vrtů a za další. Má komise nějakou představu, jak se vypořádat s nějakou větší pohromou tohoto typu? Máte nějaký eh, nouzový plán? Pokud ne, měl by, by, měl by vzniknout s využitím expertízy, která v EMSE existuje. A jak řekla paní Lepáš, existuje mnoho plošin v evropských vodách, z nichž mnohé jsou zpravovány Norskem. Čili jaké to bude mít dopady na spolupráci s Norskem? Neměli bychom eh, vyvodit závěry z této katastrofy a navázat kontakty s norskými orgány, abychom koordinovali eh, všechny, všechna opatření a dále pomoc obětem. Ke svému překvapení jsem shledal, že v reakci na ty katastrofy z tankery čili Prestige a Erika, se začal vytvářet fond kompenzační a i v tomto případě jsme se zaměřovali na přepravu ropy. Byl tu návrh z prosince 2000, v roce 2001 v červnu jsme o tom v parlamentu hovořili komise v roce 2002 předložila eh, revidovanou verzi a pak už se s tím nic nedělo. Proč tento fond, eh, fond nevznikl a mohl, ne, nemohl by pou, být použit i v takovéto situaci, kdybychom v dalším čtení rozšířili jeho působnost? A je tu ještě další záležitost. Více než 54% veškerých ropných plošin je starší než 15 let. Přičemž průměrná životnost je 17 let. To znamená, že v příštích 20 letech se bude muset zrušit mnoho platform a e, není v tom příliš velká expertíza. Nemáme s tím velké zkušenosti, jsou to stovky kilometrů e, potrubí, ropovodů při, tom, dem, při té demontáži hrozí znečištění moře. Čili eh, chci se zeptat, zda by se komise mohla zabývat rozebráním starých plošin. Jak, jak v tom postupovat, jak to zařídit, jak mohou ropné společnosti být donuceny účastnit se finančně na této činnosti, vzhledem k tomu, že mají zodpovědnost. Děkuji. Děkuji vám. Paní Michel Rivazí, pan posl Bas e- Eidhout, prosím. Oui, euh, je remercie la, la Commission d'organiser cet audit parce que... Děkuji. Chtěla bych poděkovat za toto slyšení, poděkovat komisi. My jsme odpovědným výborem, ale máme velké problémy se získáváním informací. Můj asistent opravdu eh, zavolal všem zástupcům průmyslu a pouze nemu řekli ano, odpověď dostanete později a nikdy žádnou nezískal. Bylo zde řečeno, že velké procento plošin je ve Severním moři a že podobný incident, jaký se stal v Mexiku, se může stát i zde v evropských vodách. Chci se tedy zeptat, může opravdu dojít k něčemu takovému? Jakým způsobem by na to mohl reagovat ropný průmysl? My jsme byli opravdu zděšeni, když jsme slyšeli, že nikdo v podstatě nepočítal s tím, že by v hloubce 1500 metrů mohlo dojít k potížím, že by se mohlo vytvořit jakési krystaly železné krystaly a že by tam opravdu mohlo dojít k tomu, že tady začne vydéhat eh, ropa. Eh, již v roce 1970 eh, došlo v, golfském, v Mexickém zálivu k explozi ropné plošiny, tedy v 70. letech. A tehdy došlo také k velké katastrofě. Další e, incident se stal v roce 2009 e, ve vodách v okolí Timoru. Tehdy to bylo v hloubce 80 metrů. Tehdy trvalo více než tři měsíce, než se podařilo zastavit únik ropy. Znamená to tedy, že pokud máme v Severním oři 27 ropných plošin a jsou poměrně staré, tak samozřejmě nemáme vůbec žádnou záruku toho, že k ničemu podobnému nemůže dojít. Hovořili jste se zástupci ropného průmyslu, prohovořili jste tuto možnost, zda opravdu technologicky jsou schopni takovou tu díru ucpat, pokud k ní dojde. A další věc jak to vypadá s těmi kontrolami? Kdo dohlíží na ty plošiny? Bylo jste řečeno, že agentura, která je normálně odpovědná za kontrolu lodí, nekontroluje ropné plošiny na moři. Takže zde by přeci komise měla rozšířit mandát agentury EMSA tak, abychom měli kontrolu i nad plošinami. Protože jinak by mohlo dojít i ke středu zájmů mé, eh, s, mé, mezi členskými zeměmi a společnostmi. Protože samozřejmě, kdo uděluje povolení? Členské státy. Mně to bylo vlastně i v USA. A tyto platformy, tedy myslím, mám na mysli ty plošiny v hlubokých eh, v hloubkách až 3000 metrů, je vůbec možné udělit povolení Nemělo by se nejdřív to celé vyjaznit, než dostane irskou vůbec povolení vrtat do hloubky 3000 metrů, když vidíme, že pouze v hloubce 1500 metrů nejsme schopni zastavit únik ropy. Děkuji. Děkuji. A děkuji komisi za stručný přehled všech směrnic, všech kroků, které komise přijala, ale nejsem úplně spokojen s tou poznámkou, že už máme spoustu směrnic, které, které platí. Já myslím, že to není pravda. Zaměřme se na jednu specifickou otázku a to je otázka odpovědnosti ropných společností v případě, že se něco stane. Kdo má odpovědnost? V roce 99, když došlo ke katastrofě Eriky, Hm, také jsme měli. Museli jsme řešit legislativu, celý ten balíček Erika, abychom eh, tuto záležitost vyřešili. Museli jsme to do toho zahrnout. To znamená, teď máme něco už pro plavidla, ale ne pro vrty. Komise řekla, že se musí podívat na příčinu toho, co se stalo v Mexickém zálivu, ale z hlediska zodpovědnosti nemusíme vědět, jaké jsou příčinu potřebujeme jenom vědět, jestli platí princip znečišťovatel platí. A máme jedinou směrnici a to je směrnice o environmentální odpovědnosti. A v této směrnici se jasně říká, že společnosti jsou zodpovědné jen v případě, že dojde k dopadu na vodu podle směrnice o vodě, rámcové směrnice o vodě nebo půdě, anebo na rozmanitost v rámci eh, směrnice o eh, druzích a stanovištích. A v, v směrnici o, o důlním o, o těžbě, tak tam mm, jsou, je to jasněji stanoveno, ale v případě environmentální směrnice, když se něco stane s vrtem, tak to stanoveno není. Čili prostý dotaz na komisi. Připravujete rozšíření stávající směrnice o environmentální odpovědnosti tak, aby řešila obecné záležitosti dopadu na životní prostředí, zdraví a mořských vod, anebo něčeho, co by se týkalo specificky ropných společností a vrtů. Na to nepotřebujeme dlouhý výzkum, na to potřebujeme jenom jednou, jednoduchou, jasnou odpověď. Děkuji bardzo. Teraz jest moja kolej na zabranie Děkuji pěkně a nyní bych se ujal slova rád sám a potom bude hovořit Petr Líze. V květnu tohoto roku jsem předložil návrh eh, usnesení, který eh, konference předsedů zamítla, ovšem vedlo to k zajímavé diskusi ve Štrasburku. Jsem nadále přesvědčen, že bychom se k tomuto tématu měli vrátit na půdě tohoto parlamentu a přijmout návrh usnesení k tomuto tématu. Stejně jako ve Štrasburku, tak eh, zde mm, je naším partnerem zástupce GR pro energetiku. Nicméně bychom rádi viděli, rádi viděli větší angažovanost komisaře pro životní prostředí. Neměla by to být pouze záležitost eh, generální ředitelství eh, pro průmysl a energetiku. Je tady totiž ten ekologický rozměr. Nyní tady nastal čas, aby GS Energetika eh, umožnilo Eh, komisaři pro ochranu životního prostředí, aby se také vyjádřil. Není to totiž poprvé, kdy se tomuto tématu věnujeme. Komise eh, ignorovala zprávu parlamentu o ekologických dopadech plynoucích eh, z výstavby severního ropovodu, plynovodu. Rád, rád bych věděl, proč tomu také. Myslím si, že v řadě případů je důvod ten, že průmyslová lobby je prostě silnější než ochránce životního prostředí. Myslím si, že tam, kde je eh, silná průmyslová lobby, eh, tak eh, máme tendenci ta témata ochrany životního prostředí jak si odsouvat stranou. A právě proto by tady komisař pro životní prostředí měl hrát větší roli. V Severním moři jsme za posledních několik let byli svědky 32 nehod, které vedly k uzavření ropných plošin. Z těch 103 ropných plošin v Severním moři, eh, které zahájily činnost v roce 1970, tak 47 budou složit ještě 5 let a 23 z nich eh, již eh, jsou za svoji životností. Ta jejich životnost byla uměle prodloužena. Jsem nicméně přesvědčen, že za těch plus minus 30 let Eh, se technologie pohnula o velký kus dopředu a proto je potřeba přeskoumat eh, technické aspekty. Myslím, že bychom eh, neměli čekat na výsledky šetření, čili toho, jaká byla příčina. Máte moře, je to jednoduché, máte moře, máte ložisko a máte potrubí, které převádí ropu z tohoto ložiska nahoru. A potřebujete mít potrubí, které bude co možná nejbezpečnější a musíte mít také kontrolní mechanismy. Pokud se snažíte ušetřit právě na tomto ochranném mechanismu, tak ano, pak dopadnete tak, že budete platit 20 miliard očkodného. Ale co se stane, pokud k něčemu podobnému dojde v chudší části světa, třeba někde v Africe, kde nikdo nedostane žádnou kompenzaci za takovou eh, ekologickou pohromu. Takže Petr Líze a potom Lida Makaman. Děkuji, pane předsedající, milý Boguslave. Já bych chtěl navázat na to, co jsi právě řekl. Nejdříve bych chtěl poděkovat Richardu Zéberovi za to, že uvedl to téma na náš pořad jednání, protože je to něco, co občany v Evropě znepokojuje a my se musíme zabývat i s těmi konsekvencemi, s těmi důsledky. Pro mě je ten nejdůležitější důsledek to, co řekla Corinne Lepáš a také to, co řekl minulý týden ve svém projevu prezident Obama. Máme ještě další argument pro to, abychom snížili naše, nezávi- naše závislost na ropě, abychom vsadili na obnovitelné energie. A myslím si, že my to vždycky zohledňujeme, když tady diskutujeme o určité legislativě. Je to velice důležité a je důležité, i když víme, že tady máme u obnovitelných energií také určitá rizika, tak bychom neměli mít ty zákony takové, abychom měli přísnější pravidla pro obnovitelné energie než pro energie fosilní. A právě někdy hovoříme například o v biologických zdrojích energie a o biologických palivech, tak mám pocit, že jsme v ideálním světě, kde nemusíme nic nahrazovat a nyní chceme zavádět biopaliva. Ale tak to prostě není. Samozřejmě biopaliva nejsou tou absolutně ekologickou věcí nejsou vyráběny absolutně ekologickým způsobem, ale přesto je to krok před. Když eh, například tanker s, eh, s biopalivem eh, má někde nějakou trhlinu a uniká biopalivo, tak z toho nejsou žádné ekologické škody, protože je to biologicky odbouratelné. A například takové ty diskuze o kadmiu u fotovoltaických buněk, i zde říkám, neměli bychom přehánět, protože vždy musíme mít před očima ty škody, ke kterým vedou nehody s ropou a podobnými fosilními palivami. A mám otázku na komisi. Zástupce komise poukázal na to, že v evropských vodách je hloubka vrtu menší, se tedy vrtá v menší hloubce, já jsem to možná přesně nepochopil. Průměrně to, maj, to má být 90 metrů a pak jsem slyšel, že to někdy jde do 200 metrů a pak tam ještě padlo do 700 metrů. A musím říct, že 700 metrů to už je značná hloubka, kde jistě není úplně snadné potom ucpat e, místo uniku ropy. A Eh, zde se i diskutovalo o vrtech BP u šetlandských ostrovů, kde jsme to měli do hloubky 400 metrů. A proto bych rád slyšel od komise, zda to již znamená velké riziko, když to srovnáme s Mexickým zálivem, nebo či zde jsou zcela jiné možnosti, jak zabránit obdobné katastrofě. A další věc, zajímalo by mě přesné číslo ropných plošin v evropských vodách. Paní Rivazi říkala 720 pločin v Severním moři. Mně německý ekologický úřad říkal, že je tam 450 plošný, plošin. Já si myslím, že by bylo důležité, aby nám komise přesně uvedla to přesné číslo. Norská vláda vyhlásila moratorium na hlubinné vrty Ovšem otázka je, co je hlubinný vrt, v jaké hloubce se ještě smí vrtat a v jaké již ne a jaké to bude mít důsledky pro nás. Pokud to není 1500 metrů, tak si musíme položit otázku tedy, v jaké hloubce ještě smíme a v jaké ne a jak se k tomu postavíme a to bych rád také věděl od komise. A pak si ještě zmínit téma, které zde již taky padlo a týká se to o odpovědnosti u ekologických otázek. Já jsem se tomu velice věnoval v době, když jsme o té ekologické odpovědnosti hovořili. Tehdy eh, výbor Envy nebyl příslušným výborem. Když si, pokud si přesně vzpomínám, tak jsme tehdy se věnovali plošinám v mezinárodních vodách a na volném moři a ty jsme vyjmuli a vlastně jsme to zdůvodnili tak, že je třeba to upravit v rámci mezinárodních úmluv. Ovšem, když budem, pokud budeme čekat na mezinárodní instituce, tak se může stát, že budeme čekat 20 let. A proto se konkrétně ptám, jak daleko již postoupilo mezinárodní společenství v otázce těchto úprav? Já neznám žádnou mezinárodní umluvu o ekologické odpovědnosti v, na Volném moři. A to, jak e, co se týče tankerů, tak co se týče plošných ropných plošin. Takže proto bych přivítala, kdyby se Evropská unie relativně rychle mohla domluvit na evropském zákonodárství. Děkuji. Děkuji a nyní Linda McEwen a pak Elena Antonescu. Thank you. Děkuji vám, pane předsedo. A děkuji Bohuslave protože jste skutečně nadnesl tuto záležitost před několika týdny s tím, aby se to dostalo na plenárku. Já jsem si říkal, že to není vhodná doba. Tehdy. Respektive mě to nevadilo, ale říkala jsem si, že mít to tam nějaká usnesení, když ještě neznáme fakta. To je chybou, protože prostě něco se stane, eh, lidé chtějí hned eh, vytvář- mm, oznamovat nějaké tiskové zprávy, ale myslím, že je potřeba čas, je potřeba to proskoumat, a proto je dobré, že se scházíme na výboru. Peter Líze má pravdu. My tady teď vidíme nějaká čísla o tom, kolik máme v severním moři vrtů. Já nevím, do jaké hloubky můžeme legálně vrtat, jestli je to upraveno národním nebo evropským právem, myslím, že to národní rozhodnutí, ale nevím, jestli jsou nějaké pokyny na evropské úrovni. První, co potřebujeme od komise, je jakýsi briefing, něco, co, nám, eh, eh, co nás seznámí se základními fakty. To znamená, kolik plošiny, jak jsou staré, z jaké hloubce, jsou různé hloubky, jsou, jsou eh, blízko, kde jsou daleko od břehu ty všechny základní otázky, který, které musíme pochopit. Jsem si jistá, že tyto informace někde jsou, ale mně se to těžko hledá na jednom místě. Pak potřebujeme základní fakta o tom, kdo za co zodpovídá. Ve Spojených státech je to federální rozhodov, úroveň rozhodování, o, o, to znamená ropné vrty, a záleží to také na tom, jak jsme daleko od pobřeží. Teď se dívám ještě na poznámky z předchozího briefingu od amerického zástupce. To bylo ještě před tou katastrofou, že tři míle od eh, eh, toho pobřeží je to státní a dál už je to federální. A v klimatické legislativě vlastně část té, toho cukru, té pobídky, bylo, že když budete hlasovat pro tento klima, návrh klimatického zákona, tak, eh, v, tak vám dáme víc povolení pro, pro těžbu ropy offshore to je taková charakteristika Spojených států. A u nás je to zase otázka vztahu mezi národní úrovní a evropskou úrovní. Budeme mít diskuzi na plenárce. Někdo řekl, že to bude ve středu v 9 eh, večer. Já myslím, že bych to, si to zasloužilo lepší čas než ve středu večer. To není nejlepší čas na pořádnou rozpravu ale ještě před tou rozpravou by bylo dobré, kdyby komise připravila nějaké materiály podkladové, a kdyby se ona o ně s námi mohla podělit, abychom byli informováni a potom bych ráda, aby komise odpověděla na některé dotazy. Slyšíme různá čísla o hloubkách, ale máme na to zákony, anebo jsou to prostě jenom postupy? Je možné, že některé země povolují větší hloubky než jiné. Slyšela jsem o Irsku, že je to rozhodnutí irské vlády. Jaký, je, je, je, podílí se na tom vůbec Evropská unie na takových rozhodnutích? A ještě, kdybychom se mohli shodnout, myslím, že koordinátoři by to mohli probrat, souhlasím s komisí, že potřebujeme vědět, co se ve Spojených státech přesně stalo, nemůžeme to uspěchat, ale potřebujeme schromáždit fakta již nyní, protože víme, že jakmile se něco takového stane, už to nejde zastavit a ty dopady jsou pak ničivé. Musíme pak vědět, kdo to zaplatí. To je sice hezké obvinit nějakou společnost, ale ona pak zkrachuje a zaplatí to kdo? Daňový poplatník a na to nemáme žádné řešení. Potřebujeme tudíž se na to dívat dlouhodobě. Potřebujeme samozřejmě rozpravu na plenárním zasedání, ale potřebujeme i dlouhodobou perspektivu. Možná by nám komise mohla říct si, dokdy dá dohromady všechny ty údaje a jestli to bude říjen, září, do konce roku, dokdy chcete rozhodnout vy, dokdy si řeknete, máme všechny podklady a rozhodneme, co udělat na evropské úrovni. Děkuji vám. Děkuji. Mm. Děkuji. Nyní paní Elena Antonesku. A pak Radvile najte. Děkuji, pane předsedající. Jsem velice ráda, že dochází k této rozpravě a děkuji panu Zéberovi, že nám to umožnil. Chci navázat na mé kolekce Sebera které, kteří si přejí usnesení parlamentu o tomto tématu, protože je to opravdu velmi závažná záležitost. Ropa začala unikovat v Dubnu, je to momentálně pravděpodobně vůbec největší ekologická katastrofa. A tak, jak řekl pan Zeber, eh, mohlo by to vést k změnu, změně způsobu myšlení v USA způsob myšlení v oblasti ekologie a energetiky. Já se velice zabývám tím tématem možného rizika a myslím si, že zde musí spolupracovat komise členskými státy a vypracovat jakési vyhodnocení, aby vůbec zjistili, zda momentálně probíhají kontroly na ropných plošinách a zda tyto kontroly jsou opravdu schopné správně odhadnout provozní rizika těchto plošin. a chci vědět, jakým způsobem vůbec je možné odhadnout takovéto riziko, protože samozřejmě pokud riziko bude příliš vysoké, tak není možné, aby takové plošiny dále fungovaly. Dobře víme, že ropné společnosti mají velké náklady eh, s provozem rovné ropných společností. A proto je velice důležité, aby vlastně riziko ne, takovýchto plošin nepřevyšovalo e, možný potenciální zisk, protože jinak opravdu budeme mít velké problémy s, s bezpečností. BVBP je čtvrtí, ne, čtvrtá největší ropná společnost vůbec a přesto e, vlastně ten problém momentálně nezvládá a chce si vzít úvěr, aby vůbec byla schopná zaplatit náklady na tuto ekologickou katastrofu. A proto se ptám, co se stane, když eh, podobná katastrofa postihne menší společnost a tato společnost nebude schopná platit náklady na tuto katastrofu. A proto se ptám stejně jako pan Zeber, Zda bychom si neměli rozmyslet založení jakési pracovní skupiny na evropské úrovni, která by se věnovala takovýmto katastrofám. Myslím si, že komise by to měla zvážit. A měla by to zohlednit, až bude předkládat legislativní návrhy. Já si myslím, že je důležité, aby schvalování takovýchto plošin probíhalo za přísnějších podmínek. A také je třeba zpřísnit kritéria na školení personálu, který tam pracuje. Samozřejmě ropné plošiny nejsou všechny stejné, a školení personálu se tomu jistě musí přizpůsobit. Musíme se rovněž věnovat i smluvním podmínkám, tak abychom neumožnili některým společnostem se jaksi za ty smluvní podmínky schovávat. Právě v případě, že dojde k takovýmto nehodám. Děkuji. A nyní má slovo paní Morku Najte. Posledním řečníkem na mém seznamu je pan Pavel Pot. Svarbe diskusie. Děkuji pěkně. Ráda bych poděkovala výboru za toto na důležitou diskusi diskusi o katastrofě v Mexickém zálivu. Myslím, že řadě lidem to otevřelo oči. Hovořili jsme o mechanismech eh, náhrady škod, ale tomu jsme se věnovali i předtím. Nicméně po této eh, pohromě ta diskuse bude nadále pokračovat. Z tisku jsme se dozvěděli, že zatím nejsou jasné příčiny této nehody. Společnost BP je obvinována ze, z této pohromy a e, také došlo ke spochybnění oprávnění této společnosti těžit. Posouzení dopadu na životní prostředí e, je považováno za jednostrané. Možná bychom se tedy měli eh, vrátit na začátek celého procesu. Možná to posouzení dopadu na životní prostředí eh, by se mělo také zabývat eh, řešením důsledků podobných, podobných ekologických katastrof. jasné, že pro Eh, individuální společnosti, to je obtížné. Moje otázka zní, eh, zda vy v souvislosti s eh, ropnými společnostmi se dalo uvažovat o zavedení povinnosti nechat se pojistit. Pokud budeme uvažovat o třetích státech, které nejsou členy EU, tak můžeme poukázat na Eh, ropnou plošinu, kterou provozuje Rusko v Balckém moři. A nevím, jestli jsou nějaké výsledky z bilaterálního eh, dialogu mezi EU a Ruskem, pokud jde o tuto vrtnou plošinu. Děkuji, pan, pan Pavel Ploc. Můj dotaz je velmi stručný a směřuje blíž, eh, a to konkrétně do Rudého moře. 160 km od egyptského pobřeží je ropná plošina Jebel eh, al-Zaid. Probíhá na ní samozřejmě v menším měřítku než v Mexickém zálivu, nicméně také havárie, také únik ropy. A je otázka zní, zda komise monitoruje tuto situaci, protože v médiích a obecně o ní není mnoho známo z důvodu probíhající turistické sezóny v Egyptě a pochopitelným snahám egyptské vlády tu havárii eh, poněkud krýt. Děkuji. Dziękuję bardzo. Proszę pana, Krzysz, pana Jana Panka. Děkuji. A nyní dávám slovo panu Panekovi z Evropské komise. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také členům výborům, kteří se podělili o své názory. Padla tady řada otázek, která je tak dlouhá a ty otázky mají takový záběr, že pravděpodobně neuspokojím všechny. Možná namísto toho, abych se věnoval jednotlivým otázkám a odpovídal tady jednotlivým e, řečníkům, tak dovolte, abych to pojal tematicky. Je tady otázka, jaká legislativa platí kde, kdo o čem rozhoduje a tak dále. Jakýkoliv členský stát podle uh, smluv primárního práva, uh, včetně poslední inkarnace v podobě Lisabonské smlouvy, Eh, dává členským státům absolutní suverenitu, pokud jde o eh, využívání zdrojů na jejich území. Takže členský stát rozhodne sám, zda eh, dovolí jakoukoliv formu průzkumu či těžby na svém území. Jakmile členský stát rozhodne, tak potom je tady evropská legislativa, která jej zavazuje k tomu, aby vypracoval systém udělování licencí k provozování těžby a k využívání zdrojů a je potřeba dodržet eh, podmínky, respektive eh, mít na zřeteli duch společného trhu, jednotného trhu. To znamená, že ti provozovatelé jsou eh, potom vázání zákon, zákony té dané země. Tato legislativa je specifická pro ten, který stát. V každém státě je e, regulační úřad. Ovšem, e, tato legislativa je také ovlivněna legislativou na evropské úrovni, protože je tady řada směrnic, které se tímto zabývají. Zazněla tady uh, silná slova kritiky, že Eh, ta legislativa, pokud je o udělování licencí, není dostatečná. A padly také konkrétní otázky. Já se domnívám, že existuje eh, legislativní akt, který eh, řeší jeden každý aspekt té průzkumné či těžařské činnosti. Pokud je o technické požadavky, Taky je zde směrnice, která upravuje to, jaké požadavky, jaké technické um, prvky musí mít eh, zařízení, které se používá při těžbě potenciálně eh, výbušných eh, látek. A ta národní legislativa to musí obsahovat všechny tyto předpisy, které vyžaduje tato směrnice a to se týká všech provozovatelů těžní činnosti. Na základě evropských směrnic jsou tedy národní zákony, které se týkají ochrany e, zdraví a života při práci. Dále je tady poměrně rozsáhlá legislativa, která se týká nejrůznějších ekologických aspektů těžby. když členský stát rozhoduje, jaké zdroje nerostných surovin uvolní pro průzkum a těžbu, tak v případě, že e, ta ležiska jsou na moři, tak e, musí se rozhodnutí učinit e, na základě rámcové směrnice o strategii využívání mořských oblastí. Každý členský stát musí vypracovat strategie tak, aby eh, zajistil, že v jeho výsostných vodách eh, budou pro, bude provázena pouze trvalá udržitelná činnost. Takže podívejme se nyní na, eh, tu, na, na ten provoz. Technické standardy, bezpečnost pracovníků, stejně jako ochrana životního prostředí, je opravována řadou legislativních aktů na úrovni členských států, ale e, do velké míry e, je to e, to všechno vychází z směrnic EU. To znamená, že primární zodpovědnost za monitorování schody s legislativou je na úrovni národních jednotlivých států a jejich národních regulačních orgánů. V některých členských státech je více regulačních orgánů, Některé se tý, zabývají ochranou, eh, prác, eh, ochranou eh, života a zdraví při práci, některé ochranou životního prostředí. Ten přístup je rozdílný. Vzhledem k tomu, že to je primárně odpovědnost členských států a logicky se dá očekávat, že členské státy si chtějí zachovat suverenitu, pokud je o těžbu, tak je tady eh, potřeba eh, dialogu eh, mezi komisí a těmi národními regulačními úřady. První kolo začíná v pátek. Bude to proces diskusí s jednotlivými národními regulačními úřady. Budeme hovořit o tom, jaké praktické, jaká praktická opatření přijímají. Máme signály z USA o tom, že regulační úřady Eh, ne vždycky pracují tak, jak by měli, aspoň to víme z médií, takže je tady legitimní otázka, která zní, eh, v čem se liší ti evropští regulátoři. A přesně eh, proto se s nimi chceme v pátek sejít, abychom se s nimi o tomto tématu pobavili a abychom viděli, jak pokročit dále v tom úsilí zajistit, aby v Evropě byly dodržovány zákony ochrany životního prostředí. Jak už jsem řekl, eh, žádná úroveň legislativy nám nezaručí absolutní bezpečnost. Způsob, jak minimalizovat rizika, samozřejmě spočívá v maximální schodě, optimální mm, ověřování a tak dále, ale musíme být připraveni s tím, že k podobným neštěstím bude docházet. Evropská legislativa obsahuje opatření pro Eh, stanovení zodpovědnosti v případě eh, takového neštěstí. Bylo tady hodně řečeno o, o směrnici o zodpovědnosti v oblasti životního prostředí. Mám k dispozici právní analýzu, která je na se stránce půl a popisuje, eh, co obsahuje tato směrnice o ekologické zodpovědnosti je to od, z eh, kolegy z eh, GŘ e pro životní prostředí. Ještě důležitější je eh, říct, že tato směrnice o zodpovědnosti v oblasti životního prostředí nebude jedinou směrnicí, která bude platit pro tato ekologická neštěstí. Je tady eh, možná ještě důležitější směrnice, a to je směrnice o odpadech, eh, která byla přijata v roce 2006 a revedována v roce 2008. A tato směrnice zcela jasně stanoví, že vlastník eh, té ropy, čili majitel nebo držitel licence, zodpovídá za únik ropy. když hodnotíme jednotlivé legislativní akty, tak je určitě eh, eh, nejenom eh, dívat se na ty zákony, ale také na soudní praxi. Došlo k vynesení rozsudků Evropským soudním dvorem k, na základě kterého je potřeba eh, posílit platnost směrnice o odpadech. Ještě bych eh, připomněl to, co už jsem řekl, a tím je to, že nyní posuzujeme tu evropskou legislativu, která zde eh, jaksi je relevantní. V případě, že dojdeme k tomu závěru, že e, nějaký právní akt e, neřeší dostatečným způsobem rizika spojená s činností na moři, tak e, přijdeme s adekvátní iniciativou. Byl jsem požádán, abych předložil harmonogram. Zatím nemáme magické datum, Eh, kdy eh, se všechno vyřeší. Jistě, že by to bylo snažší, pokud si chceme eh, stanovit nějaké milníky, které je potřeba mít k dispozici, abychom viděli, jak a zda a jak se tedy pohybujeme v čase. Jsme připraveni přijmout opatření, jakmile budeme mít k dispozici výsledky. Revize stávající legislativy možná bude hotová velice rychle a pokud jde o tu směrnici o ochraně životního prostředí, tak ta už je e, nyní e, revidována. V současné době e, musíme přeskoumat e, e fungování e, legislativy a pokud se nemýlím, tak by to mělo být hotovo během několika měsíců. A je tady také příležitost eh, dále přeskoumat tu směrnici, pokud je o bezpečnost činnosti na moři. A ty výsledky tedy budou k dispozici eh, již brzo. Eh, ten, přes to revize legislativy bude trvat ještě několik měsíců. Neměli bychom příliš překotně pracovat na nové, nových legislativních aktech. Z tisku mnohdy slyšíme, že je potřeba věnovat se eh, určitým eh, technickým zařízením a to je, myslím, rozhodnutí, které bychom neměli, nebo to je, myslím, něco, čím bychom se neměli zabývat eh, ještě předtím, dokud nebudeme vědět, co způsobilo tu havárii, ale pokud je ostatní legislativu, tak samozřejmě Eh, na základě revize přijdeme s adekvátní iniciativou. Pokud jde o ty počty, ano, máme počty plošin, které jsou v provozu, je jich 1163 eh, eh, v Severním moři a vlastně v těch přímořských oblastech kolem Evropy, která jsou ve vysokých vodách členských států, je také 148 vrtných plošin. Myslím, že bychom se tady neměli bavit o nějakém konečném počtu, protože závisí na tom, jak jsou ty plošiny velké, jestli jsou mobilní eh, nebo stacionární, jestli jsou to opravdu plošiny používané k vrtům, protože není tady jenom jeden typ plošiny, takže ta eh, statistika vám vyjeví řadu různých eh, čísel. A proto bychom na té statistice neměli stavět své uvažování. Myslím, že bychom eh, se neměli snažit dobrat nějakého konečného přesného čísla, že takové číslo neexistuje. Pokud je o hloubky, vrtů. Možná to bylo příliš rychlé, nebo jsem to nepodal jasným způsobem. Takže dovolte, abych to zopakoval. Podle dostupných informací z průmyslu a ze USA hovoří o tom, že v Severním moři průměrná hloubka vrtu je 90 metrů. Vrtá se v hloubkách od několika metrů až do 200 200 metrů, nejhlubší vrt je 700 metrů, ale to není typický příklad. Jak říkám, typická hloubka vrtu je eh, několik eh, metrů, až několik, až 200 metrů. Průměr tedy činí 90 metrů. Nicméně jsou výjimečně eh, hluboké vrty, které dosahují hloubky až 700 metrů. Hloby to nejde zkrátka dobře, protože 700 eh, metrů je maximální hloubka v severním moři. Pokud se přenesete k Četlandům a eh, dále do šir, širokého moře, do volného moře, tak samozřejmě ta hloubka se zvětšuje. A tady už musí vstoupit do hry regulátoři. request has been made to... Byla také znesena žádost hovořit s Norskem. Ano, my jsme v těsných vztazích, stycích s Norskem a regulátoři eh, se tento týden eh, setkají i se zástupci norských dozorčích orgánů a fajerských ostrovů. Jejich představitelé budou také zastoupením, že oni mají autonomii, mají samostatné, samostatnou zprávu zodpovídající za to oblast. Další otázka. Jaká legislativa na co platí, se vztahuje? To by se mělo také vyjasnit. Protože evropská legislativa, ať už domácí či evropská, platí v teritoriálních vodách, to znamená poblíž pobřeží. A ten příklad Spojených států, kde prvních pár mil spadá pod stát a dál už je to federální, to v Evropě neplatí. Protože existují územní vody, které jsou eh, v pravomoci členských států členské státy mají nárok na ekonomickou zónu až 200 mil od pobřeží, kam se tím pádem protahuje působnost jejich legislativy, tím pádem i evropské legislativy. Nad tyto, za těmito ekonomickými zónami jsou mezinárodní vody, což neznamená, že tam panuje nějaké bezvládí, protože je to upravováno mezinárodními úmluvami, které obsahují eh, poměrně rozsáhlá ustanovení o eh, výrobě a těžbě eh, ropy, třeba Osparská umluva pro severo, východní, atl, severozápadní Atlantik, anebo některé širší, obecnější nástroje. Ovšem každopádně existuje regulační režim i pro tyto vody. now um, the, uh, the, the question whether the Commission will take independent research on, on safety. A pokud jde o výzkum bezpečnosti těžebních plošin a jestli máme vlastní zdroje informací, ano, komise určitě není v rukou e, průmyslu a nebo národních regulátorů získáváme údaje a informace také nezávisle. Zatím jsme si ještě neobjednali žádnou konkrétní studii o bezpečnosti v evropských vodách, ale je to jeden z dalších následných kroků, které zvažujeme z hlediska toho, jaké informace potřebujeme a jaké specifikace, jaké nároky bychom měli na takovou studii jaké by bylo zadání, ale pochopitelně, že se nespoléháme jen na to, ale dostáváme také údaje od členských států a zástupců odvětví. Mně překvapuje prohlášení, že odvětví zástupci průmyslové odvětví eh, neposkytují výboru na, na žádost některé údaje. My jsme dali seznam otázek, a informací, které potřebujeme. To předal komisař zástupcům společností na zasedání 11. května. Tam jsme se snažili eh, dostat všechny větší společnosti, které v Evropě působí, ale kromě toho také existuje asociace producentů ropy a plynu, kteří kolektivně zodpoví za všechny členy a my jsme požádali o jasné informace, ne, ne ani tak čísla, jako spíš informace o přístupu, zárukách z hlediska postupů, z hlediska jednání, z hlediska eh, řízení rizik. Nebylo to jednorázové zasedání, druhé zasedání druh, bude 2. července, kde budeme eh, provádět přeskum těchto odpovědí. Dbáme na to, aby byl, bylo odvětví naprosto transparentní ohledně toho, co dělá. A nejde jenom o to dostat od nich ujištění a závazky, což samozřejmě je důležitá věc, ale co také potřebujeme s nimi probrat, je, jaké konkrétní kroky přijímají ve světle nedávné katastrofy v zájmu posílení bezpečnosti svého provozu a zvýšení transparentnosti. Transparentnost to je další důležitá věc, protože eh, průmyslové odvětví přijímá celou řadu různých kroků, ale je důležité, aby se to dostalo ven, aby to bylo viditelné, veřejné, tak, aby lidé eh, se mohli sami přesvědčit a aby mohli položit klíčové otázky a to posílí i plnění. To je jeden z důležitých bodů. A podobně s národními orgány, tam se chceme ujistit, jestli skutečně provádějí monitorování a ověřování, protože monitorování je jedna z důležitých otázek, na které bychom se měli zaměřit a s tím naprosto souhlasíme. A komise by měla jednat v těch oblastech, kde může evropská úroveň mít nějakou přidanou hodnotu oproti aktivitám, které již probíhají a doplnit tak ještě další vrstvu transparentnosti, bezpečnosti a zajištění plnění. A to je celkový přístup, s nímž k věci přistupujeme. Zazněl odkaz na možný zákaz těžby, případně vytvoření fondu, případně povinného pojištění. Ano, to všechno jsou možná opatření, ještě jsme se nedostali tak daleko, abychom se mohli vyslovit k tomu, co je nejlepší opatření, ale je důležité ověřit, co z této katastrofy vyvozují členské státy a průmysl. A pokud zjistíme, že ještě existuje nějaká mezera na evropské úrovni, tak pak souhlasím, že je třeba být ambiciozní, pokud se něco takového zjistí. Jistě jsem nepokryl úplně všechny vaše připomínky, ale snažil jsem se, abych bylo co nejvíc. Děkuji vám. A vzhledem k tomu, že jsem předsedou tak bych chtěl ještě doplnit otázku. Jaká je spolupráce mezi eh, vámi a s DG životní prostředí? The cooperation is very close. To spolupráce je velmi těsná, zasedání eh, eh, tedy na, na úrovni politické, na úrovni služeb, zasedání 11. května tam byl komisař Ettinger, komisař pro energetiku, komisařka Georgieva, která zodpovídá za civilní ochranu komisař, tehdy Potočník nebyl v Bruselu, ale je šéf jeho kabinetu byl rovněž na, na setkání, takže od začátku se na tom podílel celé vedení, komise se angažuje eh, na všech dalších krocích na úrovni služeb, tak v případě přeskumu legislativy to provádí různé služby, ale jsme v těsném vztahu, zvláště s DG pro životní prostředí. A já jsem obdržel na začátku tohoto týdne ještě nějaké připomínky od DG Envy, takže mezi námi je těsná spolupráce a jak jsem řekl, hodláme zorganizovat skupinu mezi eh, servisní, která by zahrnovala všechny služby, kterých se to týká, včetně DG životní prostředí. Takže tím bych chtěl ukončit jakékoliv obavy, že by jsme se schovávali, že by, že by se DG Envy schovávalo za DG Energy. Není to tak, mohu vás o tom ujistit. Děkuji bardzo, jsme. Děkuji. A tím jsme tento bod pořadu jednání ukončili a přecházíme k dalšímu a poslednímu bodu a to je otázka k ústnímu zodpovězení 2010 06 od Chrise Davise a Corin Lepáš. A týká se té směrnice o jakosti paliv článek 7a dechtové písky. Máme tu zástupce komise z DG Klima, je to Filip Owen, Head of Unit, prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo, děkuji vám všem za to, že zde dneska mohu přestoupit eh, s tím, abych vás seznámil, eh, jaká práce se, se eh, provádí v souvislosti článkem 7a této směrnice. A jedním z požadavků této směrnice je vypracovat metodologii pro získávání energie z fosilních zdrojů. Je jasné, že ta metodologie, kterou jsme stanovili, musí nalézt vhodnou um, rovnováhu mezi přesností a tou administrativní, administrativní složitostí. Pracovali jsme velice úzce s členskými státy a zainteresovanými subjekty. Začali jsme loni v létě procesem konzultací Eh, ten proces probíhal až do loňského podzimu. V lednu tohoto roku jsme se setkali se zainteresovanými subjekty z členských států a v březnu jsme také projednali koncepční dokument, eh, než jsme eh, se dobrali závěru. Komise tvrdí, že tu tuto metodologii přijme do konce roku 2010 a já vím, že řada z vás měla možnost toto téma eh, projednat s eh, komisařskou Hildegardovou během jejího, její návštěvy ve Štrasburku. Dovolte, abych se nyní věnoval konkrétním otázkám, konkrétním tématům. Nejprve bych rád řekl, že v rámci tom konzult, eh, toho dokumentu k veřejné konzultaci jsme navrhli zvláštní standardní hodnotu pro dechtové písky. E, komise neprovedla e, hodnocení, e, pokud jde o tyto hodnoty pro dechtové písky. A to je právě obsaženo v tom v té revidové směrnice o jakosti paliv. Jsme si vědomi toho, že zde existuje řada zpráv eh, ze strany různých orgánů a v těchto zprávách eh, se stanovují nejrůznější hodnoty. Jsme si také vědomi toho, že bylo potřeba tyto hodnoty detailně přeskoumat. V současné době stále pracujeme na vhodné metodologii a zatím nejsme u konce. Proto jsme se zatím nedobrali žádného závěru ohledně podoby toho návrhu. A z toho důvodu vám dnes nemohu říct naší eh, konečnou pozici. Pozici, pokud jde o dechtové písky a další zdroje ropy. Nicméně a vás mohu ujistit o tom, že komise zváží všechny alternativy při eh, nalézání rovnováhy, kterou jsem zmínil. Je tady také zmíněn ten cíl 6% snížení emisí. Očekáváme, že tohoto cíle dosáhneme na základě využívání energie z obnovitelných zdrojů pokud by mělo eh, dojít ke zvýšení eh, procenta ehm, pohoných eh, hmot, no paliv získávaných z dechtových písků, tak by to znamenalo, že zde na straně producentů budou muset být učiněna opatření ke snížení ke snížení skleníkových plynů. Děkuji. První Chris Davis, potom Kryton Arsenis a Bas Eckart. Toto jsou tři řečnice. Hlasí se ještě někdo o slovo? Takže Chris Davis. Děkuji, pane předsedo. Takže komise nám říká, že zatím nemá odpověď na naši otázku a že zatím neskončila svoji práci. To, to není adekvátní odpověď, ale vítám ji, protože to ukazuje, že ten proces je otevřený, že se tady uh, zvažují všechny alternativy a že zatím nebylo učiněno rozhodnutí. Možno, možná to setkání s komisařkou minulý týden uh, Eh, mělo svoji hodnotu v tom, že se eh, politici začali tady tomu věnovat. Je tady celá řada eh, úvah o tom, že tady byly vlivy lobbystů, pokud šlo o změnu toho cíle, který byl původně v dokumentu navržen. Byla tady také zmínka o té hodnotě. Přišlo to z konkrétního zdroje? Eh, já jsem dostal informaci, že eh, kanadská vláda a společnost Shell provedly 12 eh, hodn studií a že na základě toho je ta hodnota 106 gramů a podle návrhu komise je to 107 gramů CO2 v případě dechtových písků. Komise však nedala žádnou konkrétní odpověď v této fázi. Podstata problému je jasná. Cílem tohoto legislativního aktu je snížit emise CO2 a pokud eh, budeme získávat eh, paliva eh, z dechtových písků a tím pádem se zvýší emise CO2, tak celkový přínos této tohoto legislativního aktu bude, bude mnohem menší. To si komise určitě uvědomuje. Já doufám, že komise to bude dále zvažovat. Doufám, že si uvědomí, že je zde uh, silný, um, silná politická vůle adekvátně postupovat v případě tohoto legislativního aktu a je tady riziko, že eh, celá legislativa, pokud eh, bude předmětem komitologie, tak bude zamítnuta. Komisařka se tomu věnuje vážně a proto se eh, velice těšíme na eh, závěr, nebo na to, s čím přijde. Marsenis. Děkuji, pan Mersenis. Děkuji, pane předsedo. Souhlasím s tím, co řekl Chris Davies, jeho otázkami i eh, připomínkami. Jinak pokud komise hovoří o jistotě těch údajů, tak to se týkalo i biopaliv. Proto u biopaliv komise navrhla hybridní přístup, kdy můžeme zvolit určitou hodnotu, třeba vyšší hodnotu a společnosti potom mohou dokázat, že jejich eh, produkce je navázána na nižší hodnotu. Takže komise má velké know-how. A já jsem si říkal v této otevřené diskuzi, kterou, která probíhá v komise, v komisi, jestli eh, ten hybridní přístup byl dis- prodiskutován a, a vzhledem k tomu, že zvažují eh, faktor i u těch dechtových písků, tak jestli to bere v potaz i změnu v účelu eh, používání dané půdy, protože víme, že v Kanadě se, se, eh, tak jsou takové plány rozšířit tu plochu na, v, i v, do jiných míst a to může mít velké dopady z hlediska biodiverzity. Děkuji. Pan... Děkuji. Pan ambasajka. Děkuji děkuji Filipu Owenovi za jeho odpovědi. Tedy vlastně odpovídáte, že nejste schopen ještě úplně odpovědět, ale aspoň to je nějaká odpověď. Vy chcete nastolit rovnováhu mezi e, přesností a administrativní zátěží. Ano, pak můžeme všichni říct, že chceme e, nalézt takovouto rovnováhu, ale já nerozumím e, tomu argumentu administrativní zátěže. Když se podíváte na mnohé studie, které existují, dávají jasný signál ohledně toho, jaký by mohl být emisní faktor. Když dáme jednu implicitní hodnotu do celé tabulky, která už je k dispozici, kde jsou různé hodnoty pro ropu, eh, plyn eh, skapalněný a tak dále, dát tam k tomu jenom jednu hodnotu, to není administrativní náklad, pro komisi, možná je to administrativní náklad pro dané společnosti, ale připomeňme si, co, jak to bylo v případě směrnice u obnovitelných energií, kde jsme měli stránky a stránky příloh e, různých stránek těch implicitních hodnot pro průmysl, spoustu hodnot a, a pro najednou u fosilních paliv je to také něco, co je snad, pro ně snadno pochopitelné, protože víme, že výrobci biopaliv musí tyto věci řešit. Možná, že ropný průmysl nám říká, že neví, kolik vlastně toho, kolik ropy je z dechtových písků. Ale to také není pravda, protože musíme přizpůsobit rafinérie v případě, že s nimi chceme pracovat, takže oni přesně vědí, kolik z toho dostanou. Oni za to platí, oni vědí naprosto přesně, kolik tam toho je. A vzhledem k tomu, že si za to platí tak jako tak a mají ty, vši, ty tabulky, tak je velmi snadné, aby vzali v potaz i emisní faktor. Takže administrativní zátěž, ano, jistě souhlasím. A já nevidím, jakou to může mít administrativní zátěž pro ropné společnosti. A ještě poslední argument, kde se říkalo, že zatím ten dovoz, úroveň dovozu z, z těch dechtových písků je velmi malá. A když se podíváme na to, že stávající, eh, u stávajících rezerv Shell je 25%, čili jedna čtvrtina těchto zásob jsou právě dechtové písky. Když se podíváme do budoucnosti, tak to nepochybně bude součást portfolia toho čím budeme pohánět naše auta. Takže musíme mít jednu hodnotu. Prodechtové písky studie existují. Je snadné, aby to společnosti vzali v potaz. Takže já bych řekl, vítám další studii komise, ale očekávám, že za několik týdnů budeme mít novou tabulku s přidanou hodnotou pro dechtové písky, protože si všichni přejeme snížení což je ovšem ostatně i cílem směrnice o kvalitě paliv. Děkuji. A nyní eh, Linda Makarem. Makarems. Děkuji. Kolegové už řekli hodně, ale my jsme před setkáním s komisařem dostávali určité náznaky od komise, že se s dechtovým whisky nic nedá dělat. Dnes máme aspoň otevřenou otázku, říká se, že se na tom pracuje. To je pokrok neměli jsme žádné dobré vysvětlení toho, proč původní eh, ten údaj zmizel oproti, minulé, od minulého roku, takže my nechceme vysílat vnějšímu světu poselství, že chceme, aby se rechtové písky staly významným zdrojem paliva. Pokud máme řešit klimatické změny, musíme tuto otázku vyřešit. Čili my u tohoto neustoupíme, protože si myslíme, že je to naprosto důležitá otázka. Napříč politickým spektrem a očekáváme další práci komise. Děkuji bardzo. Czy mm, pan Filbovan chciałby ještě... Děkuji. Chtěla by se k tomu vyjádřit na závěr ještě komise? Děkuji za vaše komentáře. Zazněla tady otázka či dvě, na které bych rád odpověděl. Jedna se týká toho hybridního přístupu v souvislosti s biopalivy. To bylo také v tom dokumentu pro veřejnou diskusi, ale nikdo se tomu nevěnoval. Proto ani a členské státy a další e, zainteresované subjekty e, by chtěli pracovat s tou implicitní hodnotou, která by byla praktická. Já nevím, jestli eh, nějaká z těch studií, které jsem viděl, eh, se týká eh, změny ve využívání půdy. Tolik tedy z těch setkání s Kanaďany. Ta skutečnost, že budeme pracovat nadá, v budoucnosti s tou implicitní eh, hodnotou, sníží administrativní zátěž, protože ten fakt, že dodavatelé paliv, čili ti, kteří mají v podstatě zodpovědnost, eh, tak se budou zabývat pouze s jednou eh, hodnotou a nebudou muset mapovat celou, celý ten řetězec um, událostí. právě proto chceme pracovat eh, s jednou implicitní hodnotou, která sebou nese snížení zátěže v, administrativně, v administrativě. Jsme si také vědomi toho, že zde je velká zásoba ropy v deštových píscích v Kanadě. A určitě eh, budeme muset sledovat vývoj obchodu s těmito písky.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 Setkáme se 13. 7. v Bruselu od 15 do 18.30 a 14. 7.